Uh, Kolegyně a kolegové, dámy a pánové, s vaším dovolením zahájíme zasedání výboru TRAN, respektive pracovní skupiny pro turistický ruch. Byl jsem požádán o to, abych dnes předsedal, proto tady sedím. Děkuji vám za účast. Vidím, že tady máme zainteresované strany z Asociací cestovního ruchu. Máme zde také silný tým komise. A vím, že později budeme mít vzácného hosta ze Světové organizace cestovního ruchu OSN. <clears throat> Nejprve bych dal slovo projevu panu Antipeltomekimu za generální ředitelství GROW, který bude hovořit o roku cestovního ruchu mezi EU a Čínou. Vy tedy budete zastupovat generální ředitelství, pokud se nepletu, a budete nás informovat o Evropském roku cestovního ruchu s Čínou. Vím, že k tomu také chce vystoupit několik poslanců a poslankyň, mě nevýjímaje, ale nejprve tedy dáme slovo generálnímu ředitelství GROW. Prosím. Pane předsedající, vážení poslanci a poslankyně, dámy a pánové, dostali jsme výbornou příležitost takto zavčas vás informovat o tom, jak to vypadá s rokem cestovního ruchu mezi EU a Čínou, tedy rokem 2018. Protože to je rok 2018, tak teprve začíná, ale přesto bychom vás rádi informovali o tom, jak situace v tuto chvíli vypadá. Nejprve k obecnému pozadí. Hospodářské vztahy mezi Evropskou unii a Čínou vypadají tak, že Čína je jedničkou, co se týče našich dovozů a co se týče vývozů tak pro nás je Čína na druhé pozici. Vztahy se posilují a to je také jedním z důvodů, proč eh, pan předseda komise Juncker a čínský prezident se rozhodli, že dojde ke spuštění tohoto roku cestovního ruchu mezi EU a Čínou, aby se tedy posílila i mezilidská dimenze. Podívejme se na hlavní rysy tohoto roku. Záměrem je posílit bilaterální vztahy. Naším cílem je zlepšit vzájemné pochopení mezi Evropany a Číňany, tedy mezilidská dimenze. Za druhé chceme posílit cestovní ruch vzájemný, tak abychom lépe poznali své kultury a tradice. A za třetí chceme posílit investiční příležitosti, a to jak v Evropské unii, tak v Číně. To je tedy hospodářský rozměr. Máme také pár konkrétních cílů. Za prvé chceme podporovat trvale udržitelný cestovní ruch. Chceme přilákat více čínských turistů do méně známých destinací. Nejen těch, do kterých již stejně jezdí. To tedy umožní růst, ale růst, který bude více rozptýlený po celé Evropské unii. Za druhé chceme zintenzivnit investiční příležitosti pro průmyslová odvětví a budeme spolupracovat s čínskými orgány a řešit zbývající překážky, které stojí v cestě turistickým operátorům z Evropy, kteří chtějí působit v Číně. A doufáme, že vzniknou dobré podmínky pro to, aby se dále eh, vyjednávala dohoda o usnadnění vízových povinností pro Číňany v Evropě. A naopak. Proběhne řada akcí. Za prvé pomůžeme operátorům přizpůsobit se čínskému prostředí a to prostřednictvím seminářů na internetu a výměny dobrých zkušeností. Když se podíváte na internetové stránky roku cestovního ruchu mezi EU a Čínou, tak tam najdete řadu materiálů, které jsou k dispozici. Kromě toho chceme, aby operátoři v cestovním ruchu vytvářeli partnerství s čínskými protěžky, probíhají různé akce, kde se mohou setkat čínští a evropští operátoři, a to jak v EU, tak v Číně. Evropský parlament navrhl v tomto směru pilotní projekt, který proto vytváří prostor. Na některých těchto veletrzích vystupovala Evropská unie jakožto vzácný host. Beijing, Macao a Šanghaj během tohoto roku, v dubnu, květnu a v listopadu respektive. A kromě toho také chceme ukázat na to, že Evropa má eh, skvělou moderní kulturu a obrovské přírodní i kulturní dědictví a proto jsme spustili společnou platformu na propagaci těchto věcí, kterou provádí Evropská komise pro cestovní ruch. budeme také v Číně propagovat a podporovat finančně propagaci Evropy jako destinace v Číně. Tak, aby Číňané znali různé tematické trasy a destinace, které jim Evropa nabízí. V neposlední řadě apelujeme na místní orgány, aby organizovali akce, na kterých se setkají čínské a evropské komunity. Někteří z vás už byli na hlavním náměstí v Bruselu na spuštění iniciativy, která se jmenuje Lightbridge 22. února. 2. března následně bude červeně nasvícena tady v barvě čínské vlajky řada významných budov a tím se připojíme k čínskému svátku Lampionu. 9. května to bude Den Evropy a následně tedy v Číně budou nasvíceny významné budovy modře, tedy v barvě evropské vlajky. Chceme, aby všechny tyto akce měly konkrétní výsledky. Stanovili jsme si řadu cílů. Chceme 200 nových partnerských dohod mezi evropskými a čínskými firmami, dohod založených na takovýchto společných akcích. Chceme také navýšit počet čínských turistů o 10% a udržet toto tempo rok po roce. Bude to znamenat miliardu euro pro evropskou ekonomiku navíc ročně. Přitom zároveň chceme respektovat potřeby místních obcí. Chceme respektovat trvalou udržitelnost turistiky a turistický ruch nepřehnat. Pracujeme tedy intenzivně na provádění této hlavní iniciativy a budeme spoléhat na dobrou spolupráci s členskými státy, regiony a odvětvím turistického ruchu. Budeme také počítat s podporou Evropského parlamentu. Ta bude také nezbytná proto, aby dobře proběhl rok cestovního ruchu mezi EU a Čínou 2018. Děkuji mnohokrát. Poté, co vystoupila Evropská komise, se nyní táži kolegů a kolegyň, máte-li někdo nějaké otázky anebo připomínky k tomuto roku cestovního ruchu mezi EU a Čínou. Claudia Monteiro, Děkuji mnohokrát. Především vám mnohokrát děkuji za vaši prezentaci. Prezentovali jste priority a cíle tohoto roku cestovního ruchu mezi EU a Čínou. Řekli jste nám, jak chcete propagovat tento rok, který bude propagovat kulturní dědictví evropské v Číně a naopak. Z vašeho vystoupení jsem si odnesla pár zajímavých bodů. Zajímalo by mne, do jaké míry bude možné přetavit tyto cíle do konkrétních aktivit. Hovořil jste o propagaci trvale udržitelného cestovního ruchu. Jaké konkrétní opatření jste měl na mysli právě v oblasti zajištění trvalé udržitelnosti cestovního ruchu? Jak chcete propagovat celou Evropu, což je potřeba dělat? Ale zároveň bude potřeba vzít v úvahu to, že každý má své, svá specifika, své služby, že eh, různé evropské regiony mají svá specifika. Tak by mne zajímalo, jakým způsobem tady toto bude promítnuto do vaší propagační činnosti. Kromě toho jste také zmínil, že bude potřeba zjednodušit získávání víz. My si uvědomujeme, že v této oblasti je situace ve slepé uličce. Že je to zablokováno. Evropská komise chtěla učinit jisté vstřícné kroky. Nakonec k tomu nedošlo. Pochopitelně, že čelíme bezpečnostním rizikům a dalším výzvám v Evropě, které to zbrzdily. Hovořil jste o vízové facilitaci. Můžete říct, jak se situace v této oblasti vyvíjí? No a nakonec ještě jednu věc. Říkáte, že očekáváte nárůst počtu čínských turistů. Můžeme se na to podívat trochu konkrétněji? Co děláme proto, abychom propagovali cestovní ruch směrem z Číny do Evropy na které regiony v Evropě se soustředujete? Chcete Evropu propagovat jako celek, anebo jednotlivé její části? Ráda bych pochopila, v čem přesně tkví tady tato propagace. V každém případě vám děkuji za tuto iniciativu. Máme velmi dlouho vztahy s Čínou. To tež platí pro Portugalsko. Portugalsko má k Číně blízko. Hovoříme tady o dalším zbližování. A to jak hospodářském, tak kulturním. Ve smyslu možností kultur vzájemně se poznat. To je určitě důležité. Je potřeba zbližovat jednotlivé kultury, chceme-li čelit výzvám, které před námi stojí. Proto je potřeba nastolit co nejlepší vztahy. Děkuji. A nyní si dám slovo sám, jakožto poslanci, a budu mluvit maďarsky. Možná mi budete rozumět. A pokud ne, tak si nasaďte sluchátka. Takže, vážené kolegyně a kolegové, já jsem před třemi lety předložil návrh na to, aby byl vyhlášen tematický rok cestovního ruchu mezi Evropskou unii a Čínou. A Mám pocit, že jsme trochu usnuli na Vavřínech. Je to závod, do kterého jsme vyběhli pozdě. A asi jsme si dostatečně neuvědomili, že spolupráce s Čínou v oblasti sociálně-ekonomické bude v nadcházejících letech tak důležitá. Rok cestovního ruchu mezi EU a Čínou bude znamenat řadu akcí, seminářů, protokolárních akcí, setkání podniků. Těch akcí a událostí bude opravdu hodně, ale za rok svět nezměníme. Během jednoho jediného roku nezměníme vztahy mezi Čínou a Evropou v oblasti turistického ruchu. Otázka tady spíše zní, jestli během tohoto roku se nám podaří zaměřit pozornost na celou problematiku. Pozornost turistického sektoru, politiků, úrovně, která přijímá rozhodnutí. Musíme se snažit přizpůsobit čínské mentalitě. Díky roku cestovního ruchu mezi Čínou a Evropskou unii se začíná posilovat značka Evropy a tohoto roku. A to nejenom kvůli zahajovacímu ceremoniálu v Benátkách, ale také kvůli tomu, že řada více organizací bere obchodní spolupráci s Evropskou unii vážněji. Nevím, jestli jste viděli poslední statistické údaje. Pokud ne, tak vám dám pár čísel. Přednedávnem začal čínský rok psa, to znamená týdenní dovolenou pro všechny v Číně. A počet čínských turistů, kteří odcest, vycestovali z Číny, byl eh, srovnatelný s počtem Evropanů, kteří odjíždějí z Evropy během celého roku. Takže je to obrovské množství čínských turistů. Jenom během tohoto jednoho týdne. A přitom to je pouze maličká výseč čínské střední třídy, která jezdí na dovolenou do Evropy. A musíme se zamyslet nad tím, jak to změnit. A měli bychom nad tím uvažovat právě tady, v této pracovní skupině. Zabývali jsme se masovou turistikou. Když se třeba zeptáte obyvatel Barcelony anebo Benátek, jak to vidí, tak ti, a řeknete jim, chtěli byste šestinásobek čínských turistů ve vysoké sezóně v červenci anebo v srpnu, ti pravděpodobně řeknou, děkujeme, ne. Už prostě nemáme turisty, kde ubytovat. Následně tedy my a ostatní evropské instituce se budeme muset zamyslet nad tím, jak z evropské úrovně, jak tady z Bruselu, můžeme na pomoci místním aktérům v cestovním ruchu. K tomu, aby byli lépe schopni využít přítoku čínských turistů. Třeba velké téma je sezónnost. Ve kterých obdobích můžeme přivítat v Evropě více čínských turistů? Možná nemusí všichni jezdit v plné sezóně, kde už tak jako tak máme turistů hodně. Měli bychom se ten příliv snažit rozptýlit během celého roku, ale také eh, zeměpisně na různá místa. Já jezdím do Číny skoro každý měsíc, setkávám se s čínskými aktéry a i ti klíčoví aktéři v čínském cestovním ruchu neznají některé hlavní destinace. Prostě znají 8-10 hlavních destinací a v podstatě všichni chtějí jezdit tam. Pochopitelně, že nemůžeme očekávat, že španělské nebo italské turistické orgány uh, jim budou říkat, jezděte do Prahy, nebo jezděte do Budapešti, nebo jeďte do Finska, teď je to konec konců krásná země. Místní orgány mají sloužit místním zájmům. A z toho důvodu je potřeba, abychom změnili svůj přístup k této věci na evropské úrovni. Když třeba vytváříme propagační akce. Měli bychom mít komplexní turistickou strategii, která se bude týkat všech 12 měsíců roku a všech evropských regionů. A zajistit trochu rovnoměrnější eh, rozestření, jak eh, časově, tak místně. My, pracovní skupina Evropská komise pro cestovní ruch, se musíme nad tímto začít zamýšlet. Je to naše odpovědnost. Nechci hovořit příliš dlouze, nechci monopolizovat tuto rozpravu. Spíše bych znovu řekl to, co už jsem vám napsal, abyste se zúčastnili zítra velké konference, která bude klíčovou akcí v rámci roku cestovního ruchu mezi EU a Čínou. Osobně to zahájí předseda Evropského parlamentu Tajány. Bude zde 100 hlavních klíčových čínských aktérů, ale samozřejmě tam budou zastoupeny také všechny hlavní evropské organizace v cestovním ruchu. Takže když tam přijdete, tak se o této důležité iniciativě dozvíte ještě více. To je z mé strany pro tuto chvíli všechno. Jakožto poslance, pochopitelně jakožto předseda jsem ještě nedomluvil. My jsme se na to dali půl hodiny, a neznamená to, že bychom si jenom odfajfkovali toto téma. Budeme se k němu muset vrátit na konci roku. Budeme se muset znova začít zamýšlet nad tím, jak pokračovat v Číně. Chtěli jsme mít potom rok cestovního ruchu mezi Evropskou unii a Indií. Od Číňanů, od Číňanů jsme se určitě naučili jednu věc. Chceme přitáhnout čínské turisty do Evropy, ale to není jenom jednosměrný provoz. Měli bychom se zamyslet také nad tím, jak se více my můžeme naučit o Číně a o čínské kultuře. A jak zajistit, aby do Číny jezdilo více evropských cestujících. Na to bychom neměli zapomínat. Ty vztahy musí být vyvážené. Pan Fane Kompie má slovo. Recommendation? Tak, eh, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já sdílím vaše nadšení. Turistické vazby mezi eh, Čínou a Evropou jsou eh, skvělé. A také děkuji panu Temakinu za jeho referát. Mám dvě otázky. Klaudia už hovořila o vízové otázce. Mě by zajímalo, jak to vlastně je. Je to tuž vyřešené? Nebo eh, jak? A potom, co to bude znamenat pro eh, Brexit? Znamená to, že budou tedy dvojí víza a mm, potom další otázka je, Eh, budeme mít dostatek hotelů, a eh, já myslím, že budeme potřebovat také čínské restaurace. Číňané nebudou pořád jíst hranolky s majonézou. Čínská střední třída, to je nějakých 700 eh, milionů lidí. Ani to úplně, že nepřijde všichni najednou, protože to bychom vlastně nezvládli. Ale na delegaci tohoto parlamentu pro Čínu eh, se setkáváme s pojmem reciprocita, vzájemnost, oboustranost. A čínské orgány tomu nerozumí vždy úplně stejně jako my v Evropě. Čili tady ta vzájemnost, ta oboustranost, k tomu mám otázku. Máme my, jakožto eh, evropští podnikatelé, stejné možnosti eh, posílat eh, třeba penzisty do Pekingu a eh, je tam možnost, aby byli podobně ubytováni, aby se mohli podobně stravovat, jako Číňané mohou zde? Hmm, třeba třeba e, v různých promyslových oblastech tady ta e, vzájemnost není a samozřejmě my chceme také vydělávat, že ano. Děkuji, pan de Grande Pascual. Děkuji. E, pane Van de Kampe, já myslím, že byste vyjadřil to, co se chci Eh, o to, o čem chci hovořit také já, tedy to je ta reciprocita. Upřímně řečeno, my jsme v politice a my víme, že Čína je realitou, je to součást našeho života. Eh, měli jsme tady eh, latinoamerické lídry, kteří také žádali Čínu o určitou pomoc. No, to je prostě realita. Ta reciprocita, to na tom něco je. Číňané tady přicházejí a také pracují, zakládají podniky, prostě žijí tady a mají k tomu tady svůj svět, který si vytvářejí. Třeba velké obchodní domy v Madridu eh, mají luxusní oddělení a eh, často je tedy řídí, ale také vlastní Číňané. No, eh, samozřejmě to je, to je znakem značné kupní síly. Já jsem v Číně také byl, byl to tedy v jiném období, A já myslím, že tady musíme směrem k Číňanům vyslat určitý signál. Jde o modernu, jde o signál naděje, je to, že musíme tak trošku eh, vyčkat. V souvislosti s olympijskými hrami Eh, se budou pohybovat žurnalisté, uvidíme spoustu obrázků od tamtud, které se budou šířit po celém světě. A na posledním kongresu v Číně se také hovořilo o internetu. Čili my neustále na tu vzájemnost, na tu oboustrannou výhodnost musíme poukazovat. My jsme otevřená svobodná společnost, otevřená všem, to je v souladu s našimi zájmy. Otázka však zní samozřejmě, eh, co si vlastně přeje Čína. Čína nemůže jenom žádat. Čili určitá vstřícnost ze strany Číny by tady také měla existovat. Já si samozřejmě přeji přátelské a dobré hospodářské vztahy. Nicméně je třeba eh, také se zabývat eh, tím, jak se to přejí Evropané. Také už ta svoboda a sociálně-ekonomický eh, sociálně-ekonomický způsob cesty do Číny. A tady ta vzájemnost nebo oboustranná výhodnost, eh, ta tady prostě musí být a nikdo by se neměl tohoto pojmu bát. Když eh, se zajímáme o to, co v Číně je a co není možné, tak eh, my samozřejmě Číňany v Evropě přijímáme s otevřenou náručí. Nechci tady působit nějak cynicky, ale musí být jasné, že tady skutečně ta vzájemnost musí být. Děkuji. Já eh, musím říct, že eh, jak si dostat se do Ameriky není snadnější, než přijet do Číny. Čili eh, ta čínská situace není nikterak speciální. Nicméně je to velice důležitá otázka. Ano. Nějaké další otázky, nebo ne? Tak eh, pokud ne, tak pan Pekemek, kdyby mohl tedy odpovědět. Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně k tomu, co jste bylo řečeno. Eh, Claudia Montero, eh, já jsem se pokusil ilustrovat ty typy akcí, které tady provádíme, je mnoho. A samozřejmě, když je řeč o udržitelné turistice, Snažíme se to pojmout eh, pokrožno ze široka. A samozřejmě eh, regionální distribuce těch eh, dalších čínských turistů určitě ta bude třeba, bude třeba je prostě rozdělit, abychom aby ta turistika měla pozitivní a ne negativní důsledky. Dále tady zasněla nejméně dvakrát otázka usnadnění vízového styku. Eh, my víme, že už od roku 2014 existuje návrh, který leží na stole a eh, v českých zemích eh, jsou s tím značné potíže. Tady nyní pracujeme na novém návrhu o také, nakolik chceme být ambiciozní. Já tedy doufám, že ten návrh bude finalizován do března. No a pak to budeme moci bilaterálně prodebatovat mezi Čínou a EU. A mm, mm, myslím, že e, snad se můžeme dočkat určitého zrychleného řízení. A pak uvidíme, jak to bude probíhat na bilaterální bázi. E, dále tady máme otázky, které se týkají a myslím, že je to v duchu toho, co řekl pan předseda. A sice, že eh, ten začátek byl možná dobrý, ale pokud bychom chtěli mít eh, trvalé udržitelné výsledky, je třeba zajistit to, abychom vytvořili opravdu kvalitní základ pro budoucí spolupráci. A myslím si, že to také velice souvisí s tou otázkou vzájemnosti. A snažíme se tedy o to, aby oba trhy byly e, snadno e, dosažitelné pro operátory na trhu, aby se ta turistika rozvíjela oběma směry. E, myslím, že ty propagační kampaně tady také existují de facto tady máme ten, ten eh, rok eh, čínsko-evropské turistiky, to je de facto celoroční propagační akce. A teď je tady otázka, eh, co je vhodné ponechat na evropské úrovni, co je lepší konat na úrovni členských států. My máme určité cíle a doufáme, že se nám jich podaří dosáhnout a že tedy budeme mít eh, přesvědčivé důkazy o tom, že se toto vyplatí. Například do budoucna můžeme něco podobného uspořádat vůči Indii, snad. No a pak uvidíme, jak to bude s otázkami infrastruktury. To je samozřejmě velmi dobrá otázka a musím říct, že v mé zemi je eh, velký, eh, velká poptávka po setkání se Stantou Klausem ze strany čínských turistů, čili to eh, myslím, že to mm, bude asi těžké tedy udělat místo pro eh, vysoké počty čínských turistů, ono tam mnoho lidí nežije. No každopádně eh, je třeba a je možné činit eh, významné kroky tím správným směrem. Mnohé je dosažitelné, ale já si myslím, že to stejně je jenom taková otázka, jak to tedy, jak to tedy dlouhodobě uspořádat. Takže myslím, že je to dobré a můžeme to brát vážně. Děkuji vám, pane Patomaki. Jak jsem řekl, vážené kolegyně a kolegové, máme zde eh, aktéry z evropských eh, agentur a organizací pro cestovní ruch. Pak eh, tu jsou také čínští kolegové, například pan Gonju Fang, který je předsedou největší univerzity pro cestovní ruch v Číně a v posledních eh, hodinách před tímto jednáním jsme společně hovořili o tom, jak bychom my mohli podpořit spolupráci mezi evropským eh, průmyslem cestovního ruchu a tím čínským eh, v oblastech, jako jsou znalosti a dovednosti, a jak můžeme podporovat eh, čínský eh, cestovní ruch, konkrétně eh, tuto univerzitu pro cestovní ruch a celé školství věnované této oblasti. Takže to je jenom proto, abyste věděli, že tady máme také čínské hosty. Dalším tématem je otázka výsledků Evropského cestovního ruchu za rok 2017. Máme zde čtyři řečníky a čekáme na generálního eh, tajemníka pana Zuraba Polo Likašviliho, který by měl dorazit do 20 minut, ale ještě předtím bych chtěl dát slovo panu Pieru Bisofovi z Eurostatu a rovněž Eh, doufám, že budeme teď moci vyslechnout nějaké dobré zprávy eh, ze statistických údajů eh, k cestovnímu ruchu za rok 2017 v Evropě. Pane kolego, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že můžu být poměrně stručný, protože ta informační nota vám byla již rozdána před e, zasedáním výboru, takže já se omezím na několik poznámek k této notě, e, která vycházela z tiskového prohlášení Eurostatu ohledně e, statistických údajů v oblasti ubytování vydané, vydaných 24. ledna letošního roku s údaji za loňský rok, co se týče ubytování v oblasti cestovního ruchu a e, jsou to vlastně taková e, úvodní, jsou to takové i úvodní slova na e, základě nařízení z roku 2011. Výsledky, které tady vidíme, takže jak to vypadá s tím sektorem ubytování za rok 2017? je to zase eh, nárůst eh, počtu eh, ubytování, počtu nocí strávených v různých ubytovacích zařízeních. 3,4 miliardy nocí, což je zvýšení o rok o 5,2 ve srovnání s rokem 2016. Takže od roku 2009 eh, tady eh, zaznamenáváme eh, neustálý nárůst nocí strávených v ubytovacích zařízeních a je vidět, že tedy cestovní ruch představuje rostoucí průmyslové odvětví. V loňském roce ten celkový růst byl eh, v Chorvatsku, Lotyšsku a Slovinsku zaznamenán větší růst, než je 10 oproti předchozímu roku. Ve všech zemích došlo k nárůstu, kromě jedné, a tou je Lucembursko. Eh, destinací číslo jedna je Španělsko, následuje Itálie a Francie. Eh, takže asi tolik k počtu nocí strávených v ubytovacích zařízeních. A cestování je tedy výrazně pozitivní příspěvek e, k, k příjmům v Evropské unii od roku 2008. Rovněž narůstá e, vlastně e, cestovní roh, takzvaný incoming, to znamená nárůst účastníků cestovního ruchu ze zemí mimo Evropskou unii a ten se ještě více zvýšil v posledních letech a konkrétně v posledním čtvrtletí roku 2017. A teď ještě k zaměstnanosti v tomto sektoru. Cestovní ruch představuje eh, v ekonomikách členských států významné místo a eh, velký eh, zdroj pracovních příležitostí. Zaměstnanost eh, v ubytovacím eh, sektoru eh, narůstala v průběhu loňského roku a 70 bylo Eh, zaměstnáno právě v tomto sektoru v roce 2016 eh, o 70 víc než v roce 2008. Ovšem je třeba si uvědomit, že v ubytovacích zařízeních či v tomto sektoru je také zaměstnáno celá řada nekvalifikovaných pracovníků. Takže asi tolik první odhady k eh, statistickým údajům v ubytovacích zařízeních v loňském roce. Je tady ještě celá řada dalších zajímavých údajů na webových stránkách Eurostatu a e, pak jsou tam ještě e, komplexnější údaje a e, rozdělení do dalších kategorií informací a také nějaké pěkné tabulky a grafy na našich webových stránkách Vyzývám vás, abyste se tedy eh, podívali na tyto stránky, kde můžete získat ještě další doplňkové informace eh, k činnosti v oblasti cestovního ruchu. Děkuji vám, pane Bischofe. A teď pan Peltonaky, který bude hovořit jménem DG Růst. Děkuji, pane předsedající. A když se eh, podíváme na ty této činnosti kolem oblasti cestovního ruchu, tak je zajímavé sledovat, jaké jsou výsledky, jaké jsou priority do budoucna. Myslím si, že ty statistiky Eurostatu jasně ukazují, jak eh, pěkně odolný je tento eh, sektor eh, v relativně obtížných hospodářských časech od roku 2009. Když se podíváme na ta čísla, tak jsou poměrně omračující a toto je sektor, sektor, který představuje jeden z největších a také nejúspěšnějších sektorů eh, v Evropě. A když se podíváme na ty poslední údaje, tak si myslím, že to je opravdu velmi, velmi dobrý růst v loňském roce eh, jsme získali, dostali nějakých 500 milionů cestovatelů eh, z ciziny, což je 8% nárůst oproti předchozím roku, což ovšem neznamená, že by před námi nestály různé výzvy, podobně jako v dalších hospodářských odvětvích. A právě proto chci zdůraznit, že musíme prosazovat inovace, musíme prosazovat eh, chytré investice do cestovního ruchu a do dalších průmyslových sektorů, které v Evropě máme. Musíme eh, si opravdu zajistit zajistit, abychom byli e, na úrovni té globální konkurence a tady si myslím, že my ještě můžeme e, e, zajistit nárůst cestovního ruchu. Podívejme se na Asii, na Dálný východ, tady je velký potenciál dalších trhů. A možná, že v rámci takovéto politiky Eh, bychom si měli eh, uvědomit, že diverzita, kvalita a udržitelnost jsou klíčová slova eh, a slova, která také vlastně popisují svým způsobem, co asi hledáme a jaký typ podpory komise uvažuje, že bude dále poskytovat. Stejně jako v jiných průmyslových sektorech musíme zajistit ty nejlepší rámcové podmínky, které je jen možno zajistit pro podnikatele a pro další účastníky podniky a musíme se zamyslet nad tím, jak dobře nastavit partnerství s průmyslem, s těmi jednotlivými subjekty a jaké finanční nástroje například můžou být využity pro ten správný typ rozvoje. Také hledáme ty chytré specializované platformy a od září loňského roku tato platforma rovněž obsahuje tematickou spolupráci v oblasti cestovního cestovního ruchu, která se zabývá bezpečností a e, téma, téma, a rozdělením do témat. To je také důležité proto, abychom se lépe propojili s hospodářskými subjekty na těch nižších úrovních. Je dobré, že také využíváme různé možnosti eh, mixů eh, finančních zdrojů ze soukromého eh, a veřejného sektoru. Pro úspěch takovýchto projektů je právě toto propojení zcela zásadní. Za druhé, podobně jako jakýkoliv jiný sektor, sektor musíme zajistit, aby pracovníci měli tu správnou e, přípravu, aby měli ty správné znalosti a dovednosti a tady máme také určité nástroje na unijní úrovni. Máme zde Erasmus+, máme tady rozpočet COSME k dispozici a jednou z vlajkových lodí této komise je agenda pro nové znalosti a dovednosti a plán eh, spolupráce sektorového typu, kde využíváme sociálních fondů a eh, v tomto směru podporujeme Erasmus Plus, program Erasmus Plus a eh, dedikovanou platformu o spolupráci. Tady vlastně definujeme ty důležité věci do příštích let a navrhujeme, aby byly vytvořeny akční plány na národních a regionálních úrovních a také chceme, aby byl cestovní ruch vnímán jako možnost eh, celoživotní či dlouhodobé profesní aktivity. Chceme, aby eh, cestovní ruch přitáhl mladé lidi, abychom jim pomohli e, ještě více rozvíjet jejich talent a proto jsme také zorganizovali ty dny otevřených dveřích e, pro cestovní ruch a vzdělávání, odborná příprava, doškolování a tak dále. To jsou všechno důležité věci. Pak je tady otázka využívání nových technologií, digitálních technologií, což je uh, Eh, opravdu někdy eh, až překvapující, jak rychle se ten vývoj ubírá kupředu. Eh, pak také musíme myslet na různé strategie, cílit na různé skupiny. Máme různé webináry, e-management a tak dále. A myslím rovněž, že se snažíme aktivně eh, eh, aktualizovat portál pro eh, podnikatele v oblasti cestovního ruchu. Organizujeme různé semináře pro hospodářské subjekty a další aktéry a to je jedním z našich hlavních S. Pak Eh, je tady tři, si třeba uvědomit eh, nové eh, fenomény v ekonomice, nové jevy, nové, nová fakta a e, musíme se snažit propojovat e, členské státy v tomto směru, informovat je a e, rovněž upozorňovat na nejrůznější nové typy cestovního ruchu, které je nutné propojovat s těmi klasickými. Samozřejmě nechceme, aby život našich občanů si nějakým způsobem komplikoval, když sdílejí svá, svá, své bydlení, tak je třeba také, aby se respektovalo životní prostředí a jejich vlastní potřeby. Také chceme doplňovat eh, propagandu a reklamu, kterou realizují členské státy. Eh, je tady ten rok cestovního ruchu Evropská unie Čína, rok 2018, to je taková, hm, takový typ eh, programu, kterým se opravdu můžeme pochlubit a chceme ukázat do podrobností, co může přinést takováto široká spolupráce spolupráce. Pak je to také vlastně takový průvodní jev kulturní a ekonomické diplomacie. Ukazujeme, co všechno e, Evropská unie může dělat a nechci už eh, opakovat to, co tady bylo řečeno k ruku cestovního ruchu Unie Čína. Možná bych jenom připomněl v této souvislosti, že opravdu chceme eh, se zabývat eh, tím dialogem mezi lidmi, chceme stimulovat investiční příležitosti pro evropské a čínské poskytovatele těchto služeb a rovněž chceme prosazovat udržitelnost, včetně diverzifikace naší nabídky v oblasti cestovního ruchu. Například eh, je tady Eh, Aiden, European Destination of Excellence and Competition, to organizujeme od roku 2009. Jedná se tedy o určité úsilí přiblížit ty méně známé destinace, abychom eh, přiblížili naše unikátní eh, kulturní, eh, přírodní a další památky. Eh, ta témata se liší každým rokem. Letos eh, je to tedy otázka kulturního dědictví, která je prioritou. Pak jsem také hovořil o Joint Promotion Platform, což je něco, co funguje v spolupráci s Evropskou komisí. Teď je to testováno v Číně. Domníváme se, že takovéto partnerství združující soukromý a veřejný sektor také možná může být průchodné ještě v dalších oblastech. Další prioritou pro rok 2018 je e, implementace Evrops, e, myšlenky Evropského hlavního města chytrého cestovního ruchu. To jsme e, vymysleli v loňském roce, jak si možná pan předseda dobře pamatuje a s tímto vlastně tady bude udělována cena takovému evropskému městu, které se v tomto směru prosadí nejvíce. Budeme zkoumat nejrůznější aspekty, přístupnost, udržitelnost, využívání digitálních nástrojů, kreativní průmysl a také založíme takový rámec nejlepších dobrých postupů a výměny eh, dobrých, eh, dobré praxe. Eh, na konci března chceme zahájit eh, fungování těch eh, webových stránek pro tento projekt a vyzveme Evropská města, aby se přihlásila do této soutěže. Těšíme se, že Evropský parlament bude pomáhat s, s rozšiřováním informací, že se rovněž zúčastní práce poroty a rozdělování cen v listopadu letošního roku. Ještě několik bodů, myslím si, že rok 2018 je e, Evropským rokem kulturního dědictví, což je pro cestovní ruch a kulturní dědictví obrovský potenciál. My eh, budeme eh, zvyšovat povědomí o kulturním dědictví, protože to je skutečně jeden z hlavních eh, bodů toho, co můžeme nabídnout v evropském cestovního ruchu. Budeme nabízet jednotlivá destinace udržitelným způsobem a inovativním způsobem a společně s Evropským parlamentem pracujeme i s dalšími mezinárodními organizacemi, jako je třeba UNESCO, abychom předložili víc výčet různých kulturních projektů, které v tomto směru jsou eh, klíčové. Také eh, z rám, eh, kosme podpoříme určité projekty, které budou Eh, vlastně kapitalizovat na spojení digitalizace a kulturních, eh, kulturního dědictví. Pak je tady ještě jedna věc. V loňském roce předložila komise systém ETIOS. Cílem je posílit bezpečnost a zároveň eh, um, snadnit bezvízové cestování Eh, závěrem snad mohu říct jen tolik, že eh, se nám zdá, že tady existuje celá řada příležitostí v oblasti cestovního ruchu a především v tom eh, turistickém průmyslu. Údaje, které jsme dostali od Eurostatu, jasně ukazují, že omezení růstu je něčím, něco, co je ještě hodně daleko před námi. Musíme využít ty příležitosti a já jsem si jist, že pokud tady bude ten správný rámec, tak můžeme usnadnit a stimulovat určitý typ činností, které by opravdu mohly pomoci cestovnímu ruchu eh, různým těm operátorům, eh, subjektům v jejich práci. A Chceme se zapojit do moderní, nové, chytré, udržitelné ekonomiky, která by opravdu přinesla nové příležitosti. Next presentation. Děkuji. A další prezentaci má pan Eduardo Santander eh, z ETC, eh, Evropské cestovní komise. Děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený kolego Poltomaky, vážení kolegové z DG Rus, děkuji, že jsem zde dnes eh, mezi vámi. A já bych se opřel o ty údaje, které předložil kolega z Eurostatu a trochu bych vám ještě vysvětlil, k čemu v roce 2017 došlo. Začnu s těmi dobrými zprávami. Evropská unie je stále ještě jedním z nej Eh, více vybrujících regionů, co se tohoto týče. Eh, rok 2017 byl eh, rokem udržitelného růstu, zvětšil se také počet destinací. Evropská unie představuje 50 cestovního ruchu a je to víc jak 650 milionů mezinárodních turistů v roce 2017. Je to tedy nárůst nárůst o mimořádných 8,4 oproti předchozímu roku. Je to osmý rok, kdy se Unie eh, stává kontinentem, který konsoliduje své prvenství. Eh, samozřejmě eh, ekonomický růst tady je velkým tahákem. Nezapomínejme na to, že 85 cestovního ruchu se odehrává uvnitř Unie. Eh, pak eh, je tady vlastně také eh, otázka toho, že Belgie, Francie a Španělsko, které byly předtím zeměmi, kam se lidé obávali jet, se stali znovu, dostali znovu do povědomí jako země bezpečnější. Takže růst je jasný a víc jak polovina destinací Eh, narostla co do eh, počtu účastníků dvoj, eh, na dvojciferná čísla. Takže po letech úpadku, především v důsledku Brexitu se dá hovořit o určitém poklesu v některých částech Evropy, ale by, e, blíz, východní Evropa roste zcela mimořádně a to již od roku 2012. Velkým vítězem loňského roku je e, středomorská oblast s velkým e, rekordem, e, co se týče Malty, Kypru a také Španělska. Hovořili jsme o roku cestovního ruchu Čína unie. A já bych tady chtěl zdůraznit význam tohoto cestovního ruchu z eh, vzdálenějších zemí. V roce 2016 tady byly určité obavy z bezpečnosti a trhy jako Čína, Japonsko, eh, severovýchodní eh, Amerika byly tímto hodně ovlivněny. Ale v roce 2016 se začaly věci měnit a e, jsou tady nové nárůsty v loňském roce. Nyní je tomu tak, že třeba Rusko e, se e, zlepšuje v roce 2017 téměř všechny evropské destinace měli lepší výsledky v tomto směru než v těch předchozích letech. Takže dámy a pánové, Rusko se nám vrátilo. Víc jak 15 milionů Rusů v roce 2017, což je 7% nárůst oproti roku 2016 a američané eh, také těží stále i nyní eh, ze silné měny, měny a cestují do Evropy. V roce 2017 se jejich počet zvýšil o 12%, takže Evropa zůstává nejoblíbenější destinací pro americké turisty. A Amerika, Spojené státy jsou mimochodem E, největším e, vzdáleným trhem pro evropský cestovní ruch. E, takže Čína, tam cestovní ruch také narůstá, zvyšují se letecké spoje mezi Čínou a Evropskou unii. Ta, to propojení bylo důležité, teď se zlepšuje a to se hned projevuje. Střední třída začíná významně víc se podílet na cestovním ruchu. 12 milionů Číňanů přijelo do Evropy v roce 2017, což je 12% nárůst oproti roku 2016. Je tady ještě nějaký potenciál, jak zcela určitě, jak se s ní můžeme vypořádat. Právě eh, to, že je třeba rok 2018 rokem eh, cestovního roku eh, Unie Čína, je proto příležitost. Indie je další zajímavá země, lidé zde bohatnou. V roce 2017 je to 2,6 milionů cestují, účastníků cestují v ního ruchu, takže se dá očekávat, že Indie se stane zajímavým partnerem i do budoucna je třeba tam namířit s reklamou a propagací. Celkově očekáváme, že v roce 2018 dojde k navýšení počtu turistů do destinací. A tím, že roste bohatství, bude to kompenzovat nárůst cen. Tak to tedy vypadá velmi pozitivní výhled. Očekává se, že dojde k dalšímu nárůstu počtu turistů do Evropy. Hlavními klíčovými faktory zachování Evropy v první pozici je dobrá spolupráce se zainteresovanými stranami, někteří jsou tady. Za druhé, diverzifikace mixu turistů. A za třetí, snahy najít nové destinace pro turisty v Evropě. Kromě toho také je potřeba, aby evropské destinace a zainteresované strany lépe spolupracovaly na vytvoření komplexního přístupu pro dlouhodobě trvale udržitelný rozvoj turistiky. Světová ekonomika posiluje a následně tedy je potřeba, abychom vytvořili politiky, které budou propagovat trvale udržitelný rozvoj turistiky, ale jeho trvale udržitelný růst protože to i vytvoří další pracovní místa v Evropě. Spolupráce je zásadní. My jsme zde v Bruselu přišli eh, s iniciativou, která právě chce komunikovat to, že pokud budou zainteresované strany spolupracovat, tak budou silnější a turistika bude i nadále významná v budoucnosti. Tolik tedy pár slov o dalším vývoji a o situaci v minulém roce. Děkuji. Köszönjük szépen, Eduardo. Děkuji mnohokrát, Eduardo. A nyní si vyslechneme zprávu Eurostatu. Pár percem belül kell megérkezzenek a házba. Úgy... Za chvíli přijde pan Likašvili. V mezičase budeme mít čas na otázky. Vin Pandenkap, jakožto koordinátor, je první. Chcete položit otázku k té prezentaci, kterou jsme si vyslechli? A potom Luis de Grandes Pascal. Takže mezičase si počkáme na generálního tajemníka. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Především chci mnohokrát poděkovat Eurostatu za ty tabulky. Byly velmi zajímavé a jasné. Pan Santander to byl. Ten už vlastně částečně reagoval na moje otázku. Francie a Belgie, tam se vrátila turistika na úroveň, kterou měla před teroristickými útoky. Pochopil jsem to správně? A za druhé jste řekl, a to si myslím, že je také důležité, že v cestovním ruchu vzniká řada pracovních míst pro lidé s, lidi s nižšími kvalifikacemi. Mám pocit, že my tady vždy žijeme v určité bublině a hovoříme s eh, akademiky a s vysoce vzdělanými lidmi. Vy jste hovořil o vytváření pracovních míst pro lidi s nižším úrovní vzdělání, nižší kvalifikací. To si myslím, že bylo velmi užitečné. A pana Santandera se chci zeptat, jestli Evropská komise dostatečně prosazuje svou politiku v oblasti cestovního ruchu poprosíme o eh, upřímnou odpověď. Ale ještě předtím pan Pascal. Předpokládám, že má nějakou otázku anebo připomínku. Ano, děkuji mnohokrát. Mám dvě připomínky. Jako Náš pan koordinátor, pan Van de Kamp, se chci také vyjádřit pozitivně k tomu, co říkal Eurostat. V souvislosti s vytvářením pracovních míst pro lidi s nižší kvalifikací. To si myslím, že bylo důležité sdělení. Tady jde třeba o pracovní místa v restauracích, v kavárnách, ve Španělsku máme nejvyšší počet turistů na světě, takže tuto situaci velmi dobře známe. A víme, že tady vznikají takováto pracovní místa, ale v podstatě jsou to pracovní místa dosti nejistá, eh, ve kterých existuje vysoká úroveň fluktuace. A chtěl jsem vlastně položit podobnou otázku jako pan van de Kamp jak se snažíme s touto nejistotou pracovních míst bojovat. V turistice chceme maximální harmonizaci, maximální možnou harmonizaci, ale veřejné orgány nemají prostředky na to, aby zajistili, že ta pracovní místa nebudou pouze sezónní. Ona totiž, ta nejistota pracovních míst, eh, vychází z toho, že to jsou pracovní místa s sezónní. Je potřeba proti tomu nějak bojovat, protože během plné sezóny vzniknou pracovní místa, chceme zajistit, aby přežila i tu nižší sezónu. A potom další otázka, kolaborativní ekonomika. Máme města typu Barcelona, do kterého přijíždí spousta turistů, kde už skoro vzniká fobie, mezi místní populací, z turistů. Na druhou stranu řada lidí začala pronajímat byty, což nespravedlivě konkuruje hostlům a hotelům. Do Barcelony přijíždí hodně turistů, lidé jim pronajmejí tyto byty, často tak činí nelegálně. A je to nefér vůči určitým daňovým poplatníkům a také vůči těm, kteří pracují eh, třeba v restauracích a podobně. Jak jsem říkal, je to problém, se kterým se setkáváme ve městech typu Barcelona. Ale potřebujeme i takovouto sociální turistiku. Na druhou stranu by ale neměla být neférovou konkurencí eh, daňovým poplatníkům, kteří řádně platí daně. Nebudu tedy odkazovat konkrétně k žádným jménům, protože k tomu nevidím důvod, ale opravdu jsem chtěl říci, že to je fenomén, na který nesmíme zapomínat, protože narůstá. Claudia Monteiro, prosím. Děkuji mnohokrát, jenom velice rychle. Vím, že nemáme příliš mnoho času. Já mám ještě jednu otázku k tomu, co řekl Eduardo. Máme nějaká konkrétní opatření zase, která eh, připravujeme na letošní rok. Jakým způsobem bychom rádi dosáhli alespoň určité redistribuce té propagace? Máme nějaké plány na to, jak zvýšit viditelnost těch méně známých destinací? Jakými konkrétními opatřeními toho chceme dosáhnout. Hovořil jste také o výzkumné platformě, která má propagovat turistickou výměnu mezi Evropskou unii a Čínou. Můžete se prosím vyjádřit k tomu, jak situace v tuto chvíli s tou platformou vypadá? Jill Evans, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji mnohokrát za prezentace. S velkým zájmem jsem si vyslechla statistické údaje a získala konkrétní pohled na pozitivní dopad na hospodářství a zaměstnanost. A ráda jsem také slyšela, že existuje do budoucnosti potenciál dalšího růstu. Zastupuji Velšsko, které se snaží rozvíjet svůj cestovní ruch, protože to může mít velmi pozitivní dopad na naše hospodářství. Co se týče statistiky, v tomto fóru často diskutujeme o přístupnosti. A zajímalo by mne, jestli jsou k dispozici data týkající se přístupnosti nejenom hotelů a ubytovacích zařízení, ale také muzeí a dalších atrakcí pro lidi se sníženou pohyblivostí. Tak, abychom rozvíjeli cestovní ruch inkluzivním způsobem. Děkuji mnohokrát a poslední otázka z mé strany na Eduarda Santandera a obecně na komisi. Zajímalo by mne, jestli v ETC, v partnerských organizacích nebo v komisi se někdo zabývá potenciálními dopady Brexitu. Když se díváme na údaje z roku 2017, měli bychom se také zabývat tím, jak bude vypadat situace za tři roky. Výbor pro dopravu se již zabýval dopady Brexitu v oblasti dopravy a myslím, že to tež bychom měli udělat i v oblasti cestovního ruchu. Máte k dispozici nějaké studie či nějaké výhledy? Nejprve poprosím a pana kolegu z Eurostatu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát za tu pochvalu, za kvalitu našich údajů. Nejprve k otázce týkající se Belgie a Francie, tedy v tom smyslu, jestli došlo k oživení cestovního ruchu po teroristických útocích. Odpověď by zněla ano, ale bohužel nemám k dispozici konkrétní údaje. Navrhuji tedy, že přesnější číselné údaje O intenzitě tohoto nárůstu vám přepošlu přes sekretariát výboru. Nyní k vaší otázce týkající se statistických údajů. V souvislosti s dostupností atrakcí pro občany s, se sníženou pohyblivostí. Bohužel nemám příliš mnoho konkrétních údajů. Možná by se dali dohledat různými křížovými průzkumy různých eh, dat třeba o životní úrovni či o práci. Předpokládám, že toho nebude moc, ale snad se křížovým průzkumem k nějakým datům dostaneme a následně můžeme poslat sekretariátu výboru podíváme se na to, jaké údaje máme v databázích. A potom ta připomínka k příležitostem v cestovním ruchu pro osoby s nižší kvalifikací. To předpokládám, že asi není úplně uh, otázka na Eurostat. Děkuji. Komise, pan Patemaky, prosím. Tak k té otázce, jestli komise dělá dost nebo ne. Já jsem myslel tu druhou komisi. Za ně, za ně hovořit nebudu, nebojte se. A konec konců i ostatní zvenčí musí říct, jestli děláme dost nebo ne my. Co se týče kvalifikací, tak to je, myslím, záležitost, která se týká nejenom cestovního ruchu, ale je obecná. robotika, umělá inteligence nahrazuje řadu tradičních pracovních míst, která mizí a jsou nahrazována něčím jiným. Otázka, jaký to má dopad na ta místa, která zůstávají. Co se týče služeb, tak tam si myslím, že vždy potřeba pracovních míst bude. Hovořil jsem o agendě pro kvalifikaci a plánu pro odvětvové kvalifikace. Tady se snažíme spolupracovat se širokou řadou zainteresovaných stran a reagovat na celý problém průřezově. Víme obecně, jak vypadá situace na trhu práce vy jste odkazoval k určitým specifikům, jako například eh, sezónnost práce, nebo že tato pracovní místa jsou pouze na částečný úvazek. Jsou to velmi krátkodobá pracovní místa. Snažíme se zabývat tímto problémem strukturálně a dívat se na to, jak rozšířovat kvalifikaci těchto osob. a budeme doufat, že kariérní profil pro mladé lidi v cestovním ruchu bude kvalitnější. To je tedy obecně výzva, které čelíme v celém hospodářském světě. Vy jste hovořil také o sdílené ekonomice. Tady si myslím, že uvidíme, jaké to bude mít dopady negativní dopady na tradiční podnikatelské struktury. My z politické úrovně musíme zajistit rovné podmínky pro různé typy hospodářských subjektů. Teď, co se týče zviditelnění méně známých regionů a to prostřednictvím našich platform. Když se podíváte na činnost, kterou vyvíjíme v rámci roku cestovního ruchu mezi EU a Čínou, tak uvidíte, že opravdu se snažíme zvýraznit tady tyto méně známé destinace a poukázat, že všichni mohou tyto evropské nástroje využít k tomu, aby propagovali turistiku v jednotlivých regionech své země. Doufám, že to funguje a už existují určité důkazy o tom, že ano. Co se týče Brexitu, My jsme velmi intenzivně pracovali na různých analýzách a studiích Brexitu. Uvidíme, jak to bude vypadat v další fázi těchto vyjednávání. Uvidíme, jak bude vypadat budoucí vztah Spojeného království s Evropskou unii. Takže v tuto chvíli spíše mapujeme situaci, díváme se na to, co je potřeba řešit. Uvidíme, jak bude vypadat celkový cíl nastavení vztahu mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii a pak se tomu začneme věnovat. Bohužel podrobněji vám k tomu nejsem s to nic říci. Eduardo Santander, vy jste dostal velmi příjemnou otázku a některé méně příjemné. Děkuji mnohokrát, pane Fantenkampe. Je to kontroverzní otázka. Oddělení pro cestovní ruch odvádí výbornou práci v souladu s mandátem komise a článkem 176 Lisabonské smlouvy. To oddělení dělá přesně to, co tam má předepsáno, a to s velmi málo lidmi a za málo peněz. A opravdu je obdivují, co všechno zvládnou. Druhá otázka je, jestli komise obecně dělá dost, a tam jasně ne. Turistika představuje 10 evropského HDP. Vytváří 25 milionů pracovních míst a mám pocit, že cestovní ruch nebereme vážně. V tuto chvíli se hovoří o tom, že je potřeba během dalšího volebního období do toho více investovat. Já eh, doufám, že nejenom ETC, ale další asociace, které jsou zde zastoupeny v Bruselu, budou upozorňovat na to, že je potřeba se dívat na cestovní ruch skutečně jako na průmysl a brát ho vážně v Evropském parlamentu i jinde jako takový. A teď španělsky odpovím na španělsky položenou otázku s vaším dovolením. Vy jste se ptal na sezónnost. To je otázka, kterou se snažíme řešit i v rámci roku cestovního ruchu mezi EU a Čínou. Čínští turisté cestují většinou kolem čínského nového roku. To je v únoru. A potom ještě cestují na podzim. A to si myslím, že tady vzniká pro některé destinace obrovská příležitost. Oba pocházíme ze země, kde máme léto od dubna do listopadu. A potom do hotelu, jak na plážích, tak v horách, se mohou vydat lidé z Indie, z Číny, z Ázie. Existují dokonce studie, které ukazují na to, že tito občané chtějí cestovat do oblastí, které nejsou masově turisticky známé. Nechtějí nutně jezdit jenom tam, kam jezdí jiní Číňani. <laughs> Takže si myslím, že tato sezónnost se dá řešit i organizačními opatřeními. My, zainteresované strany, máme za to, že by se to třeba dalo řešit v souvislosti s eh, letními prázdninami. A že bychom třeba mohli tuto sezónu prodloužit o dva, tři týdny. A následně třeba ta pracovní místa budou trvat dva, tři týdny déle. Co se týče sdílené ekonomiky, tak eh, tam musím říci, že to je otázka EU a VTO. Nemáme důvod být ani pro, ani proti. Když se podíváme na Maltu anebo na Irsko, tak eh, tam jim to vyřeší problémy s kapacitou, protože do těchto zemí jezdí více turistů, než jsou hotelové kapacity. Takže tam jsme pochopitelně proto, abychom to nechali běžet. A teď zase přepnu zpátky do angličtiny a pan poslanec Motejl se ptal na, viditel, na zviditelnění méně známých destinací a cest. A zase, rok cestovního ruchu mezi EU a Čínou se soustředuje na tyto destinace. Ty marketingové kampaně se nebudou týkat těch prvořadých destinací typu Paříže, římo římo Barcelony a Benátek. My se snažíme poslat na poznávací cesty organizace, které budou rozhodovat v Číně do míst, kam Číňané zatím nejezdili. Chceme jim vysvětlit, co na těchto územích máme, co můžeme nabídnout, ale zároveň v těchto regionech budeme muset vyškolit lidi, jak pracovat s čínskými turisty, protože pro tuto chvíli je zde eh, určitý nedostatek. Teď, co se týče dostupnosti, ano, chceme přilákat čínské eh, čínské turisty do těchto destinací, tak tam prostě musí být letiště a musí tam být lety. My máme letiště v naší zemi, které nikdo nevyužívá a je prostě třeba přesměrovat některé lety z Ázie do těchto druhořadých destinací pro tuto chvíli. A konec konců průzkum trhu nám říká, že Číňané nutně nechtějí už stát jenom v řadě před Eiffelovkou. anebo se jenom pohybovat mezi dalšími Číňany v těch nejznámějších destinacích, že chtějí poznávat Evropu. Teď pan Ev- paní Evans a dostupnost pro lidi s postiženími. Na tom velmi spolupracujeme s organizací Amadeus, která v loňském roce napsala zprávu o důležitosti přístupnosti těchto turistických destinací. Je to opravdu výzva, ale zároveň také příležitost. Na světě máme miliardu lidí, plus jejich přátelé, rodiny a lidi, se kterými cestují, kteří žijí s postiženími. A vždy se na to díváme z pohledu člověka s postižením. Když hovoříme o přístupnosti, tak by to měla být přístupnost pro všechny. Třeba pro lidi, kteří cestují s dětmi, nebo pro staré cestující. My jsme si to vyhodnotili a srovnali jsme to s trhy typu Spojených států, které už řadu let bojují za to, aby eh, jejich destinace byly dostupné, a to ne z morálních důvodů, ale z hospodářských důvodů, protože si uvědomují, že to je důležité. Teď, co se týče Brexitu, tak tomu můžeme říci pouze to, že to má dopad na pohled na Evropu na třetích trzích. Čím komplikovanější bude pro lidi ze vzdálených destinací přijet do Evropy, tak tím méně jich tady bude. tím těžší pro ně bude vybírat si evropské destinace. Děkuji. Köszönjük szépen, Eduardo Santander. Děkuji vám, Eduardo. My chci poděkovat eh, Eduardovi. A eh, v podstatě asi bychom si nemohli přát ani profesionálnějšího, lepšího partnera. Takhle ITC a parlament spolupracují. Eduarda autor přesně věděl, eh, jak, eh, jaké jsou tady časy pro proslovy i odpovědi. A eh, my zde můžeme tedy přivítat předsedu Světové turistické organizace. Já tedy Vítám vás, pane Zurebech Volikašli, generální tajemníku. Tak, který kanál? Angličtina, dobře, dvojka. Takže vítám vás, pane generální tajemníku OSNDTO. My vlastně víme, pokud bychom byli Eh, takovou velkou rodinou. On by určitě byl takovým naším takovým hlavou, je generálním tajemníkou eh, Světové organizace pro cestovní ruch OSN, která odpovídá za vlastně všechno, co se nějakým způsobem týká cestovního ruchu. Eh, s panem zástupcem generálního tajemníka jsme se dohodli, že je třeba, aby Evropská unie a e, Světová organizace pro cestovní ruch měly mezi sebou užší vztahy. Hovoříme tedy o nové kanceláři 1. ledna. E, máme tedy nového generálního tajemníka. a navzdory velké pracovní zátěži eh, jsem velice rád, že jsme tady eh, mohli sejít. Eh, zítra nás čeká velice speciální událost. Evropský parlament nepodepisuje dohody o spolupráci každý den, ale s panem předsedou Tajánem se nám to tedy podařilo a já děkuji sekretariátu. Zítra pan předseda Tajány a pan generální tajemník Polikašvili podepíší memorandum o porozumění mezi Evropským parlamentem a UNVTO. Takže teď vám vlastně dám slovo ale budeme muset skončit do 17. hodiny nebo pokračovat bez tlumočení. Ale e, ještě se uvidíme zítra, takže nic se neděje. Děkuji. Já se omlouvám za spoždění, ale konečně jsme tady. Děkuji Ištváne za tuto skvělou příležitost a děkuji vám také za zájem sejít se s námi dnes. Jak řekl eh, pan Štvan, eh, jsem eh, druhým měsícem ve funkci, začal jsem v lednu a je pro mě velkou ctí, že mohu být zde v Bruselu hned na začátek svého mandátu. My máme samozřejmě také kancelář Světové organizace cestovního ruchu v Budapešti v Maďarsku. A de facto je to takové potvrzení toho, jak důležitý je cestovní ruch pro Evropskou unii, pro Evropu, která je nadále eh, první eh, destinací ve světě. A já vám si poblahopřát těmto výsledkům z letošního roku. Vaše podpora našemu sektoru je zásadní pan předseda Tajány eh, u příležitosti Světového dne turistiky v loňském roce řekl, že jde o oblast eh, velice konkurenční a je v našem nejlepším zájmu spojit síly. My to víme a eh, můžeme spolupracovat na společné vizi. Určitě můžeme dělat více pro posílení regionální a lokální agendy. My eh, tedy můžeme eh, slavit eh, Den světového dědictví a také rok světového dědictví a na to navazující rok turistiky u Čína. Budeme tedy mít slavnostní podpis a já jsem velice rád, že se toho budu moci účastnit. Čína je pro nás jedním z nejvýznamnějších trhů. Také využiju té příležitosti, abych prezentoval eh, naše vizi pro příští několik let. Chceme se vydávat cestou udržitelnou, to patří k našim hlavním prioritám. Máme zde také eh, technologické inovace. V této souvislosti existují různé projekty, které chceme Eh, podporovat společně a ty budou pro nás velmi důležité. Důležitá je také bezpečnost cestovního ruchu a to je oplet eh, oblast, kde chceme spolupracovat. I zde se připravuje eh, řada velmi zajímavých projektů. Už jsme začali podporovat vzdělávání a rozvoj zaměstnanosti. Vzdělávání je u nás, tedy v našem oboru, velmi důležité. Já jsem eh, se setkal na eh, veletrhu cestovního ruchu s nějakými asi 25 ministry v tomto rezortu. A my chceme rovněž eh, otevřít několik vzdělávacích středisek. K prvním iniciativám patří maďarská iniciativa a my podobná střediska budeme otvírat po celém světě, ne pouze v Evropě. Chceme totiž řešit globální výzvy tím, že budeme podporovat vztahy naší organizace pro cestovní růst s členskými zeměmi, nejenom s EU, a chceme také se soustředovat na technologie, eh, které mm, využívají a vymýšlejí také startupy. Čili určitě chceme malé a střední podniky podporovat to po celém světě. nové technologie, zejména pro začínající podniky, jsou velice důležité v eh, oblasti cestovního ruchu. Tyto priority souvisí tedy s našimi prioritami pro rozvoj cestovního ruchu. Chceme například podpořit eh, regionální integraci a propojení hm, pomocí nových projektů. To bude napomáhat regionální integraci. Proto všem je třeba, abychom měli integrované a účinné dopravní sítě. Evropa se musí tímto způsobem rozvíjet, poněvadž pokud se mimo evropský turista rozhodne přijet do Evropy, tak eh, samozřejmě vyřeší kam přesně, do které země. Eh, v současné době už existuje řada transnacionálních produktů, které mohou uvolnit potenciál. Druhá věc je přijímání nových obchodních modelů. Nové platformy cestovních eh, služeb, to je také sdílená ekonomika a tak dále. Zde může eh, Evropa na pomoci prostřednictvím odpovědné a vhodné regulace. Samozřejmě neexistuje univerzální šablona pro všechny, ale je důležité, aby byla zajištěna eh, rovnováha podmínek pro všechny. Za třetí, eh, prevence obtížné záležitosti eh, Je třeba například zvládat rostoucí počty turistů eh, v těch atraktivních eh, oblastech. Víme, že v posledních zem na třech letech jsme zjistili, že nejdůležitější je ta konkurenceschopnosti v oblasti také kvality a udržitelnosti. Víme, že některé evropské země jako Benátky, Barcelona nebo Amsterdam eh, byly poněkud přetíženy a museli jsme řešit eh, mnoho případů. Eh, je třeba tedy formovat povědomí o cestovním ruchu jako o něčem, co má své přínosy a není pouze negativní. A je třeba to prostě nějak zvládnout. Nechci, nechci to označovat za problém, ale prostě eh, tyto eh, věci, které se vyskytly, eh, tak tady je třeba občany tak nějak podpořit v zvládání těchto situací. Rovněž je třeba měřit dopady turistických toků na cílové obce a města. Máme se také důležité příležitosti, jak posilovat spolupráci. Evropský rok kulturního dědictví a e, rok cestovní ruchu mezi EU a Čínou, to jsou významné příležitosti. Můžeme posilovat spolupráci mezi organizacemi, státy, e, politikou, e, mezi soukromým a veřejným sektorem. UNVTO eh, je zde právě od toho, aby se to uskutečnilo. Já se tedy eh, těším na tady naší spolupráci a to memorandum porozumění by mělo být vydáno eh, zítra. A já tedy věřím, že zde mám mnoho přátel a věřím, že se budu moci spoléhat na vaši podporu. Také v tomto případě, jak už eh, tomu bylo v případě mnohých eh, předchozích akcí, eh, také na půdě OSN a tak dále. Věříme, že těch zajímavých projektů a jejich výsledků zažijeme ještě mnoho. Doufám, že pozitivní dynamika předchozí dekády bude pokračovat. Já tedy doufám, že ještě během dneska, zítřka se eh, uvidíme <clears throat> a rád vás uvidím také v naší centrále Madridu. Eh, Děkuji vám, excelence, a chtěl bych vám eh, poděkovat, a nejenom vám, ale také vašim kolegům, dalším vaším kolegům v hlavním sídle organizace v eh, Madridu. Je tam celá řada dobrých eh, vašich kolegů, kteří propojení mezi evropskými institucemi a vaší organizací podporují a zároveň s vámi je zde také pan Christopher Inbren, který je zástupcem eh, regionálního ředitele pro Evropu. Takže ještě jednou za to, že jste zde děkujeme. A teď je e, řada na našich kolezích, kteří si chtějí vzít slovo. E, pan Vandenkam, tak. Můžete se zeptat kdykoliv, cokoliv. Já jsem vždycky k mání. Takže dobře, dámy napřed a pak ti ostatní. Děkuji. Vejme Eh, vítejte za Zurabe. Velice si vážíme vaší přítomnosti zde. Jsme eh, rádi, že jste tady mezi námi a je zřejmé, že když hovoříme dnes o cestovním ruchu, tak eh, se všichni vnímáme jako přátelé, jako součást jednoho týmu. Od počátku, kdy si vzal na sebe tento úkol, tak Klaudia Ištván a všichni další eh, si přejeme integrovaný přístup k cestovnímu cestovnímu ruchu. Cestovní ruch nemůže být eh, americký či eh, nějaký jiný, je třeba mít mezinárodní eh, turismus, mezinárodní cestovní ruch a proto je tak významný tento dialog mezi námi, evropskými institucemi, a vaší organizací v oblasti cestovního ruchu. Řad řada problémů, které dnes ještě v eh, cestovním ruchu přetrvávají, problémů, které jsou spojené s novou ekonomikou, eh, které možná eh, favorizují určitý nový typ cestovního ruchu v Evropě. Jsou problémy, kterými bychom se měli zabývat. Je tady hodně překážek, řada výzev. V nedávné době jsou to ty teroristické útoky, ten nedostatečný pocit bezpečnosti v minulých letech letech jsme všichni mohli říct, že cestovní ruch vytváří vztahy, přemostňuje eh, eh, prázdná místa, nevytváří války, nevytváří nové hranice, Eh, ty nové výzvy, nové technologie, nové eh, propojené platformy, to všechno je důležité. Jsem ráda, že vzdělávání a odborná příprava pro vás jsou prioritou. Všechny členské státy se domnívají, že eh, vzdělání v oblasti cestovního ruchu je správně prioritou. My v Evropě jsme vždy hodně eh, kladli důraz na výši eh, znalostí a dovedností eh, pracovníků v cestovním ruchu a na atraktivitu profesí v cestovním ruchu pro mladé. Máme takovou iniciativu Evropskou akademii pro cestovní ruch a proč ne? Možná bychom potřebovali právě vaše know-how na úrovni OSN, abychom e, toto e, dotáhli e, do konce, protože víme, že vaše organizace má v tomto směru hodně zkušeností. Dalo by se toho říci hodně, ale zítra je před námi E, to memorandum, které budeme podepisovat, to bude vlastně další takový milník naší e, spolupráce. Do budoucna budeme mít jistě příležitost realizovat celou řadu společných projektů a e, vytváření společné vize pro rozvoj evropského cestovního ruchu a cestovního ruchu obecně, protože nemluvme o evropském či americkém cestovním ruchu. Mluvme o cestovním ruchu, který by byl silný, který by představoval skutečný významný soukromý sektor na mezinárodní e, úrovni a který by zaměstnal desítky milionů našich spoluobčanů na této planetě. Cestovní ruch jako e, sektor, který činí potěšení desítkám milionů e, turistů, kteří se rozhodnou cestovat. A proto musíme plédovat za udržitelný cestovní ruch. Dalo by se toho říct hodně, ale ještě jednou vítej v naší rodině, jseš naším přítelem. Děkuji a teď bych chtěl dát slovo kolegyni Aguiar. Máme zde velice, dvě velice silné, krásné a schopné ženy v, této, eh, v tomto výboru. Děkuji, ano. ten kompliment vnímám s výhradami, protože si myslím, že to by jsme mohli říct eh, vůči všem kolegyním v parlamentu a už by to bylo trochu komplikovanější. Každopádně jsem ráda, že tady máme generálního tajemníka eh, Světové organizace pro cestovní ruch, eh, který již vícekrát zavítal v poslední době mezi nás a u upozornil taky Evropskou komisi vícenásobně na význam tohoto sektoru pro rozvoj regionálních ekonomik a je to s velkým potěšením, co e, mohu říct, že e, s jakou radostí ho zde dnes vidím. Vysvětlil nám, jaké jsou jeho priority. E, v, tom, v té funkci, kterou teď zaujímá a jsem přesvědčena, že stejně jako jeho předchůdce Jako Kera bude i on skvěle pracovat. Takže s nadšením jsem zaznamenala, jaké aktivity, jaké úsilí Eh, se eh, je předmětem eh, práce organizace. Hovořil jste o bezpečnosti, o pojištění, o vízech, hovořil jste o politice reciprocity, o které jsme také Eh, hovořili v rámci roku cestovního ruchu Unie Čína a rovněž jste hovořil o určitém srovnávání mezi eh, lidmi, mezi cest, účastníky cestovního ruchu. Já bych chtěla upozornit na tyto dvě otázky, které jsou pro nás zvlášť významné. Domníváme se, že je prostě zapotřebí pracovat víc a lépe pro udržitelný cestovní ruch. Pokud bychom měli dost času, tak já osobně bych ráda viděla, věděla, jak se stavíte k otázce big data, k otázce digitalizace, která je tak důležitá pro tento sektor. Jak lépe propojovat informace a statistické údaje, jak je lépe, jak s nimi lépe pracovat eh, na evropské úrovni a také na úrovni každého státu jak můžeme získávat informace, abychom nabízeli lepší služby těm, kteří e, přijíždějí za e, účelem cestovního ruchu k nám. Jako frakce EPP jsme e, také zmínili eh, naší eh, specifickou prioritu, zvláštní rozpočtovou linku pro cestovní ruch. Je třeba tento cestovní ruch podpořit i z tohoto rozpočtového hlediska. Je nutné, aby politika byla eh, společnou politikou s určitými cíly pro cestovní ruch důležitými a mě by osobně zajímalo, zda byste nám mohl pomoci lépe pochopit, jakou prioritu byste Evropské komisi navrhl, eh, dejme tomu, přijmout v rámci eh, snahy posílit rozpočet pro cestovní ruch. My jako EPP, a myslím, že mohu hovořit i jménem svých kolegů a kolegyň, e, pracujeme v tomto e, velmi usilovně, samozřejmě s pomocí e, kolegyň a kolegů z dalších frakcí a politických uskupení. Budeme se dále snažit bojovat za tento sektor, za, cestor, za sektor sociální turistického ruchu, který je důležitý z hlediska sociální soudržnosti a růstu ekonomiky. Děkuji. A teď je tady další řečník. Děkuji. E, budu stručný, pane předsedající. Možná, že má otázka bude brána jako provokace a pane generální tajemníku Světové organizace pro cestovní ruch, jste skutečně ten e, pravý proto, abyste e, odpověděl na můj dotaz. Kdo lépe by na něj mohl reagovat než vy? E, my letos vlastně budeme slavit rok cestovního ruchu Čína, Evropská unie, zároveň je to rok, kdy se Kuba otevírá světu a je to také rok, určitého úsilí jak Unie, tak Spojených států, aby e, toto otevření e, Kuby bylo také otevřením politickým a představovalo určité možnosti pro hospodářství. My jsme připraveni e, cestovní ruch z Číny přivítat. Čím víc Číňanů tady bude, tím lépe a také čím víc Kubánců, pokud budou moci přijet, tím lépe. Má otázka je následující. Jak si myslíte, že bychom mohli podpořit určité státy, které jsou velmi významné z mezinárodního hlediska, některé symbolicky, jiné politicky či ekonomicky? Jak eh, přitlačit, eh, jak prostě eh, tyto země eh, mimo Evropu přitlačit k tomu, aby investovali do cestovního ruchu na Číně, v Číně. Je třeba na Kubě mít kubánského partnera v Číně rovněž. V Evropě tomu je jinak. Tady jsou ty výměny svobodné, volné. Co můžeme udělat proto, aby ta reciprocita byla skutečně skutkem v bilaterálních vztazích s těmito zeměmi? Prosím, pane generální tajemníku, máte slovo. Máme jenom tři minuty. Tři uh, účastníci do diskuze a tři minuty. No, děkuji. Děkuji každopádně za tuto zajímavou možnost. Já si myslím, že bychom mohli, eh, vlastně to je taková moje první myšlenka, mít častěji na to setkání, možná jednou za tři měsíce či za šest měsíců. Každopádně to vnímám jako něco velice pozitivního a zajímavého. Eh, takže eh, paní Klaudia, samozřejmě souhlasím s tím, že bezpečnost je jedním z nejdůležitějších parametrů našeho života a jak jste se zmínila, už teď máme Nadici Temis, která je v Andoře a budeme se více zabývat činností této univerzity je to nadace, ale zabývá se vzděláváním a my budeme využívat tuto platformu také proto, abychom více, více to využili. Měli jsme velmi, velmi zajímavé setkání v Portugalsku. Já jsem tam byl poprvé a bylo to skutečně fantastické, protože Portugalsku se právě v té oblasti vzdělávání daří velice dobře. Otevřeme jedno z prvních vzdělávacích center právě v portugalském Estorilu. Bude to podporováno Portugalskou portugalskou vládou a myslím si, že to je jeden z prvních příkladů toho, jak můžeme opravdu vytvářet eh, silná, eh, eh, velmi dobrá vzdělávací centra. Ohledně velkých dat, big data, bohužel nemáme žádný odbor, který by se zabýval novými technologiemi a budu, budu velice upřímný. My teď začínáme vlastně novou strukturu, výkonnému výboru to předložíme v květnu květnu chceme vytvořit zvláštní odbor, který by se zabýval inovacemi, digitalizací a digitální agendou jako takovou pro naší organizaci. Bude to pro nás něco nového, ale budeme velmi rychlí. A já jsem si jist, že to prostě půjde. Tady eh, myslím, že také na nás čeká řada celá zajímavá eh, nová agenda, zajímavé věci eh, s vámi, s OSN. Celá řada zemí už má v tomhle směru něco za sebou a my se těšíme na spolupráci s nimi. Teď k tomu zajímavým otázkám tady pana kolegy. Jistě paní kolegyně, pardon, ano, my dostáváme řadu eh, žádostí od eh, čínských investorů a také z Kuby. 80 eh, přítomných evropských podniků na Kubě jsou španělské podniky, které jsou tam proto, aby posílili kvalitu kubánských eh, služeb v oblasti cestovního ruchu. A já s vámi naprosto souhlasím el futuro de... Eh, naše organizace nemůže eh, vstupovat do takovýchto vztahů. Každopádně budoucnost eh, cestovního ruchu je také v investicích a my teď připravujeme několik projektů spolupráce s rozvinutými zeměmi. Snažíme se je podpořit v tom, aby rozvíjeli cestovní ruch, protože je tady celá řada možností. Dá se tady dělat opravdu hodně, hodně věcí a jde o to, aby mezinárodní investoři eh, rozprostřeli své aktivity všude ve světě. Eh, já jsem nepochopil úplně tu otázku, kterou jste položil ohledně eh, Číny a Kuby. Každopádně to, co vám říct mohu, je, že naší prioritou číslo jedna je valorizovat, identifikovat žádosti od členských států a pomáhat jim právě díky našim analýzám situace, eh, aby eh, investovali eh, kvalitněji pro cestovní ruch. Takže, jak už jsem řekl, chceme analyzovat možnosti rozvoje. Zapomněl jsem ještě jednu věc a to je dost důležité. Potřebujeme eh, víc členských států v Evropské unii, potřebujeme jich víc jako členy naší organizace, takže tady za to chci trochu plédovat. Chtěli bychom vás požádat, abyste nám pomohli, abyste zajistili, že tady bude prostě víc členských států uvnitř naší eh, organizace. Bylo by to velice, velice užitečné a my teď myslíme na strategii komunikace, na vztahy s různými státy a myslím si, že tady je příležitost, jak nám můžete pomoci. Děkuji vám, pane Rikašvili, generálnímu tajemníku. Byl to první takovýto Eh, Bylo to první takovéto setkání, oficiální setkání eh, pro výbor TRAN s vámi, ale já očekávám, že se budeme eh, setkávat i nadále. Takže teď už nebude tlumočení a budu hovořit anglicky measurement all around the world. I would like to report you this excellent series, which was... Já bych vám chtěla říct, chtěl říct, že toto je něco, co vydala Evropská komise, eh, vlastně VTO s pomocí Evropské komise, to vychází každý druhý měsíc, eh, jsou tam velmi, velmi zajímavé údaje a budeme eh, toho mít dohromady šest eh, eh, postupných vydání. Snažíme se to roz Eh, eh, snažíme se, aby to bylo přítomno všude, aby bylo ještě lépe možno měřit výsledky v oblasti cestovního ruchu. Děkuji a eh, mým úkolem je teď uzavřít toto jednání. Nezapomeňte, že zítra dojde k historické události zde v Evropském parlamentu a já bych vás chtěl požádat, abyste se zúčastnili. Bude tam pan Urikašvili, pan Tajány, celé se to odehraje v 6 16 hodin. Je to tak? Ano, v 16 hodin, zítra, zítra ve 16 hodin. A v jakém sále zasedacím B? 5B001. Ceremonii a vid, eh, vid... Eh, Byla to historická událost, slavnostní podpis memoranda s eh, organizací pro cestovní ruch, s Mezinárodní organizací pro cestovní ruch, takže doufám, že se tam všichni sejdeme. Děkuji za účast a nashledanou.